utilizing OK, uh, let's start the... Vážené dámy, vážení pánové, zahájíme odpolední schůzi. Bod 22 situace v oblasti základních práv v Evropské unii za období 2013-2014. Máme zde eh, návrh výroční zprávy o situaci v oblasti základních práv. Je to pro nás velice důležité, protože náš výbor je odpovědným výborem právě pro ochranu našeho území, ochranu občanských práv, eh, lidských práv a základních práv. Vzpomínáte si jistě, že 30. března jsme uspořádali velice zajímavé slyšení na toto téma. Následně byla předložen návrh zprávy, autorkou byla paní Laura Ferrara. Tak budeme projednávat celou řadu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k tomuto návrhu zprávy, celkem jich bylo 909. Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení lhuty k předkládání pozměňovacích návrhů a k, vzhledem k tomu, že těch pozměňovacích návrhů byl velký počet, nebyly tedy k dnešnímu datu ještě k dispozici všechny jazykové verze. Paní Ferrara, máte slovo. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří k mé práci přispěli předložení pozměňovacích návrhů. Chtěla bych poděkovat nejenom kolegům, ale i také e, mezi skupinám, které se zabývají těmito věcmi, třeba mezi skupina pro práva dětí, mezi skupina pro práva osob LGBTI, e, také mezi skupina pro boj s korupcí a další. Jak jste již řekla, paní předsedající, celkově bylo předloženo 909 pozměňovacích návrhů, to je poměrně velké číslo, ale odráží to hluboký zájem, který tato zpráva vzbudila. Hovoříme zde o základních právech v Evropské unii, takže to je opravdu zásadní téma. Já sama jsem předložila celou řadu pozměňovacích návrhů návrh zprávy byl omezen v tom, jak tedy má vypadat. Vyjádřím se k tomu stručně. Za prvé, co se týče struktury této zprávy. Tak když byl tento návrh zprávy poprvé změn, tak eh, tam byly dvě části. První se týkala institucionálních otázek a druhá se týkala speciálních eh, oblastí, kde dochází k porušování. Co se týče té první části, tak to bych ponechala v zásadě tak, jak je. U institucionálních otázek opravdu žádám nebo apeluji na evropské instituce, aby reagovaly na tuto zprávu. Myslíme si, že Evropský parlament má představit svou pozici a má vyslat silný signál komisi. Také jsem tam zahrnula otázku interní strategie pro lidská práva, protože si myslím, že se zapotřebí konkrétních kroků, abychom zabránili porušování základních práv Evropské unii. Mm, prostudovala jsem si všechny pozměňovací návrhy s velkým zájmem. Našla jsem tam různé podněty, které přispějí ke zlepšení mé zprávy. Také mě potěšilo, že většina z vás potě, eh, pozbudila, eh, pardon, že většina z vás podpořila mé návrhy a usilovala o jejich vypilování. Také jsou zde některé věci, které se týkají přispívání k ESVČ. Také jsou zde pozměvací návrhy na téma kodaňského kritéria. Pak je tam například článek 2, článek 6, pak tam hovoříme o hodnotících zprávách pro identifikaci porušování základních práv, takže to bylo pouze několik příkladů z těch zajímavých podnětů, které byly v těch pozměňovacích návrzích. Já jsem se je snažila začlenit co největší míře do toho konečného znění. Druhá část se týká jednotlivých druhů porušování základních práv, které jsou stanoveny listinou základních práv, takže i zde bylo předloženo velký počet pozměňovacích návrhů. Chtěla jsem zachovat strukturu, protože jsme přemýšleli o tom, že by tam byly nějaké takové velké makrokategorie a pak různé subkategorie, podkategorie u těch jednotlivých druhů porušování. Já jsem se rozhodla zachovat strukturu těch makrokategorií, protože si myslím, že to umožní lepším způsobem evropským občanům mm, tuto zprávu číst, porozumět jí. Také bychom měli vyslat jasný signál komisi tomto smyslu. Pokud bychom měli schválit všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, tak by ta zpráva byla výrazně pozměněna. Ale myslím, že bychom zde měli nechat takové kategorie, jako je bezpečnost, práva žen, práva dětí, práva osob LGBTI, um, úsporná opatření, základní práva, zloč, organizovaný zločin, korupce. Myslím si, že ty titulky v textu jsou užitečné, protože zdůrazňují nejdůležitější aspekty a umožňují nám se na ně soustředit. Eh, je to přeskoumání minulosti, je to z rok 2013-2014. Na další schůzce stínových zpravodajů se ještě budeme vyjadřovat k podrobnostem. Mělo by to být, pokud si dobře vzpomínám, 23. ve Štrasburku. A myslím si, že na té schůzi stínových zpravodajů budeme pokračovat v úzké spolupráci, protože už se eh, konala, mm, už se konalo několik schůzek stínových zpravodajů. Myslím si, že se nám podaří vypracovat zprávu, kterou budeme moci potom všichni podpořit. Přála bych si, aby výsledná zpráva získala širokou podporu. Ideálně, aby byla schválena jednomyslně. Doufám, že ta další rozprava bude obohacující a také doufám, že ta zpráva, kterou už, na které už pracujeme tři měsíce, bude naším společným ovocem. Děkuji, paní Ferreira. Paní Ferrara. A nyní dávám slovo kolegům a kolegyním, kteří se přihlásili do rozpravy. Nejprve dám slovo stínovým zpravodajům, paní Gál, která nás zastupuje paní Elizabeth Vosenberg za skupinu EPP. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo. Dnes jste budu hovořit za paní Vosenberg a přečtu text, který mi předala. Kolegyně se dnes omluvila, protože bohužel zemřel její manžel, takže jsem si jistá, že také na ní všichni myslíme a vyjadřujeme jí soustrast. Teď tedy přečtu její poznámky. Na začátku bych chtěla znovu zdůraznit, že situace základních práv Evropské unie je vždy citlivým tématem, které si vyžaduje pozornost k různým aspektům a také zaujetí k tomu, aby byly nedostatky vyřešeny co nejlépe. Chtěla bych pogratulovat zpravodajce paní Ferrara za její eh, práci. Doufám, že výsledkem bude celkově mm, přijatý um, text, který zlepší situaci v oblasti základních práv. Celkem jsem předložila 53 pozměňovacích návrhů a také jsem spolu podepsala řadu pozměňovacích návrhů mých kolegů, kde se zdůrazňují zásadní věci pro mou politickou Eh, skupinu. Celkově naše politická skupina předložila 134 pozměňovacích návrhů. Co se týče první zprávy, institucionální otázky, to je asi taková nejproblematičtější část, ale jsem si jistá, že najdeme nakonec společnou půdu. Všechny nástroje, které jsou ve smlouvách, konkrétně v článku 2 smlouvy, se musí urgentně uplatňovat a provádět. Musí se využít nové struktury, eh, pardon, na místo využívání nových struktur se musí využít a dobře používat ty existující. Také jsem chtěla zdůraznit, že článek 7 smlouvy už eh, nám dává potřebné mechanismy pro provedení listiny základních práv a také i stávající legislativu v tomto poli. Proto si osobně domnívám, že není zapotřebí žádný nový mechanismus, ale spíše interní strategie, která bude posílena základním principem. Všechna ustanovení smlouvy a všechna veškerá legislativa Evropské unie má být využita a má být uplatněna tak, aby byla základní práva zajištěna v praxi. Také je zde důležité úloha eh, Agentury pro základních práv, která má působit preventivně, ale má také i bojovat s porušováním základních práv EU. Z toho důvodu také mm, žádáme o vytvoření speciální mm, databáze, kde budou všechny údaje, které se toho týkají. Strategie, o které už jsem hovořila, musí také mm, vycházet ze zásady subsidiarity, aby bylo zajištěno, že Evropská unie jedná pouze v rámci svých kompetencí stanovených smlouvami. Co se týče druhé části, zde je celá, tam jsme třeba přidali ještě otázku kyber, kyberkriminality, využívání boje s terorismem a s radikalismem, také žádost o prosazování eh, rozmanitosti jazykové, náboženské a další, zdůraznění práv dětí a práv se zdravotním postižením i osob, které patří mezi minority, uprchlíky nebo nezletilé osoby. Je důležité také, abychom, aby Evropská komise připravila novou politiku pro antiradikalizaci, aby bojovala například s nenávistnými projevy, s projevy nesnášenlivosti. Také zde byly nové, um, nové pozměňovací návrhy, které se týkaly odstavců úsporné politiky. Chtěla bych ještě zdůraznit, že tam v té zprávě jsou některé citlivé věci pro naši politickou frakci Nicméně jsem otevřena diskusi. A tyto věci si také ještě budu diskutovat. Takže to byl dopis poslaný kolegyní. Děkuji vám. Není pan Niedermiller, chcete něco říci? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych také chtěl poděkovat Lauze byla to opravdu tvrdá práce z její strany v posledních týdnech a je, její výsledek je výborný. Velice si vážím toho, co jste udělala. Pojednala se to téma velice citlivě a já ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že vám za to děkuji. Pokud jde o těch 909 pozměňovacích návrhů, jako je politická důležitost tohoto tématu pro eh, Evropskou unii, eh, tak si myslím, že je velice dobré znamení toho, že bereme tuto problematiku velice vážně. Proběhla velice vydařená debata a i budoucí debaty budou jistě velmi e, úspěšné. Zcela souhlasím s paní Ferrara, že struktura zprávy je velice důležitá. O tom už jsme e, trochu diskutovali a podle mého názoru e, se paní zpravodajka pustila velice dobrým směrem. Pro mě osobně a pro mou frakci je nesmírně důležitá první část této zprávy, protože jsou tu obsaženy některé velice podstatné obecné problémy. Je to takové, abych tak řekl, teoretické pozadí pro celou tu zprávu. Jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme nové mechanismy v této oblasti zejména proto, že se mění situace. Stojí před námi nové výzvy, Mění se politická situace v některých evropských zemích a samozřejmě můžeme využívat existující nástroje a instituce, ale zároveň musíme zahájit diskuzi o nových metodách, nových institucích, nových přístupech. Což by mělo tvořit podstatnou část debat v budoucnosti. Podle mého názoru mnoho e, aktuálních ožehavých témat je v té zprávě dostatečně pojednáno. Všechny formy diskriminace, migrace, romové, ženy, děti, e, LGBTI, to jsou opravdu ústřední problémy obsažené v této zprávě. Velice také podporuji eh, zahájení eh, výročního politického cyklu monitorování lidských práv v členských státech, který by byl založen na zprávách pro jednotlivé země, které by vypracovávala komise na základě dostupných zdrojů, jako jsou zprávy samotné komise, eh, zprávy Agentury pro lidská práva, Rady Evropy, nezávislých organizací a já tady bych zdůraznil, že je potřeba zahrnout nevládní organizace. Chtěl bych také zdůraznit, že taková strategie může může uspět pouze v případě, kdy bude založena na principech právního státu. Právní stát je nutnou podmínkou pro eh, ochranu lidských práv a také pro naplňování všech práv, která lze odvodit od smluv, od smluv a od mezinárodního práva. Právní stát hraje zásadní roli ve vytvoření vzájemné důvěry mezi členskými státy a jejich právními systémy. Je proto nesmírně důležité vytvořit společný prostor svobody a spravedlnosti. Tuto myšlenku podpořila komise i rada a my eh, jim to musíme připomenout. Eh, podle mého názoru nejdůležitější je, že musíme vést otevřenou diskuzi ve Štrasburku. Musíme eh, hovořit o všech ožehavých tématech a poté jsem si jistý, že dospějeme k široce přijatelnému eh, textu, což je hlavním cílem naší frakce. Děkuji vám. Děkuji. Nyní dám slovo panu Luizi Michelovi. Děkuji vám, paní předsedající. I já bych rád pogratuloval paní zpravodajce za tuto vynikající práci. Děkuji, paní Ferrara. Myslím si, že eh, jste vypracovala nesmírně kvalitní text. Eh, paní Gál, prosím, vyřešte mou soustrast vaší kolegyni. Vážení kolegové, kodaňská kritéria neexistují proto, aby byla uplatňována nějak pouze dočasně nebo když se to někomu hodí. Ne, musí být dodržována neustále a hmatatelně a musí se vztahovat na všechny členské státy a ne pouze na ty, které chtějí do Evropské unie vstoupit. Pokud jde o porušování principu právního státu, demokracie a základních práv, Evropská unie to řeší pouze systémem případ od případu. V žádném případě nereaguje dostatečně silně, někdy reaguje dokonce až oportunisticky. Neustále narážíme na slabiny našeho současného systému. Potřebujeme systematické a objektivní hodnocení situace, které by bylo průběžné, a to v každém členském státu na základě společných indikátorů. Potřebujeme výroční zprávy po jednotlivých státech. Dokud to tak nebude, nebudou naše problémy vyřešené. poslanci, Libe, s poslanci naší frakce z Libe eh, jsem formuloval návrh a chtěl bych formulovat celá jasně pro ty, kteří mají strach z našich úmyslů. Všechny členské státy mají problémy. Já jsem byl zpravodajem pro toto téma a vím, že neexistuje jediný členský stát, který by dokonale respektoval základní práva. Ani jeden. Má, země, má vlastní země rozhodně není z těch nejlepších, ale chci říci otevřeně, že toto je jediný způsob, jakým se dá pracovat s důvěrou. Musíme tedy opravdu spolupracovat a bránit základní práva v celé Evropské unii. Pokud jde o členy ostatních frakcí, tak vím, že většina z nich podporuje e, myšlenku e, průběžného monitorování ve všech členských státech a myšlenku nějakého grafu, který by ukazoval výsledky, výkon jednotlivých států a všechny tyto eh, aspekty figurují mezi návrhy paní Ferrara a také skupiny SD a zelených. Se zvláštním zájmem jsem si přečetl pozměňovací návrh 121, který, pozm, který podala paní eh, stínová zpravodajka Vozemberg a další poslanci z EPP a ten eh, se vyslovuje pro průběžné monitorování ve všech členských státech. Tento eh, pozměňovací návrh je v souladu s pozicí paní Gal, protože eh, na minulé schůzi stínových zpravodajů řekla, že EPP bude schopna podpořit monitorování po jednotlivých státech, pokud bude založené na objektivních indikátorech, které budou platit rovnou měrou pro všechny členské státy. Já myslím, že tady je zcela jasné, že to musí být za, založené na společně přijímaných indikátorech, které musí platit rovnou měrou. To, ta, záměrem, záměrem není pranířovat jeden členský stát, zatímco jiný ne. Takže můžeme z tohoto pozměňovacího návrhu vydedukovat, že, Evrop, že EPP eh, e by mohla podpořit většinu ostatních frakcí a vyslat signál komisi eh, jménem Evropského parlamentu, signál, kterým bychom eh, požadovali průběžné monitoro, nestranné monitorování po jednotlivých státech. Tento přístup je minimum, ke kterému je naše frakce ochotná. Dále Požadujeme eh, strukturovaný progresivní přístup založený na evropském semestru. A tady je naším záměrem přimět komisi, aby vydala formální doporučení, aby vydávala formální doporučení členským státům, které poušují základní práva. A tady bych chtěl připomenout, že článek 7 ve stávajícím znění, já ho znám velice dobře, já jsem se účastnil jeho revize Eh, po Haiderově aféře v Rakousku. Eh, dnešní článek 7 eh, nám nedovoluje jít dostatečně daleko. Mechanismy, které se jim aktivují, jsou příliš složité a jsou k němu nutné tak velké většiny, že v podstatě každý členský stát má právo veta, takže v praxi je nemožné ho použít. Článek 7 nestačí k tomu, co chceme dělat. Tímto způsobem nesplníme naše cíle. Teď bych přešel k pozměňovacímu návrhu 210 od dvou poslanců z téže frakce a ten se týká sankcí v případě porušování. Tady je otázka, zda můžeme najít kompromis. Ohledně základních práv já jsem podal e, pozměňovací návrh, který pokrývá co nejvíce konkrétních e, případů porušování základních práv a kromě toho, co už zmínila e, paní Ferrara, bychom měli hovořit také o boji proti terorismu, o programech hromadného sledování, o nových technologiích, jako jsou drony na ty bychom neměli zapomínat. Pak tu byly zmíněni Romové, děti, bezdomovci. Tato zpráva by měla být co nejúplnější. Nesmíme nikoho vynechat, protože tady jde o základní práva. Vážení kolegové, my jsme zástupci evropských občanů a proto musíme být zajedno, pokud jde o základní práva a demokracii. Vzhledem k tomu, že e, občané jsou čím dál vlažnější vůči evropskému projektu, musíme jim ukázat, že o základních právech se zkrátka nejedná a že Evropská unie je v tomto bodě pevná. Děkuji. Nyní paní Verža. Děkuji, paní předsedající. Já naprosto souhlasím s tím, co už to bylo řečeno. Chtěla bych také poděkovat eh, naší zpravodajce, protože je mi opravdu potěšením s ní spolupracovat. Také bych poprosila paní Gal, aby vyřídila mou soustrast paní Vozenberg. Nečetla jsem všechny pozměňovací návrhy, ale četla jsem jich hodně a musím říci, že drtivá většina z nich, ne všechny, ale drtivá většina, je v souladu s duchem toho, čeho se snažíme dosáhnout. Některé z těchto pozměňovacích návrhů jsou zvláště významné. I mně poměrně záleží na tom eh, rámci, který jste představila, protože je to poměrně jasný rámec a to se mi líbí. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zachovali současnou strukturu této zprávy. Z mého pohledu a z pohledu mé frakce jsme podali zhruba 70 pozměňovacích návrhů. A nemyslím si, že by šli eh, proti duchu této zprávy. Domnívám se, že pouze zdůrazňují určité aspekty a podobně. o určitých eh, skupin obyvatel, jako jsou Romové, eh, LGBT, i eh, migranti a u konzistence interní a externí politiky, ochrana osobních údajů, to jsou témata našich pozměňovacích návrhů. No, paní Gál řekla, že jsme před novou situací, s tím já souhlasím. Já se zabývám lidskými právy už zhruba 30 let A nyní musíme bojovat s ústupem lidských práv. Ta situace se opravdu mění a e, Evropský parlament si to musí plně uvědomovat. A ta interní strategie, která je tu navrhována, je e, minimum, takový první krok, na kterém bychom měli dále stavět v budoucnosti. Jinak se budeme muset ptát sami sebe, zda e, listina lidských práv, listina základních práv e, vůbec k něčemu je, nebo jestli je to jenom tak na okrasu. E, Louis Michel řekl, že otázka demokracie a lidských práv je zejména důležitá. Že se ukazuje důležitost těchto témat v každém eurobarometru, takže musíme na těchto tématech eh, neúnavně pracovat a hovořit o nich. Je to důležité také pro image Evropské unie ve vnějším světě. Nemá cenu eh, přednášet zbytku světa o lidských právech, když je sami nedodržujeme na, vla, na naší vlastní půdě. Děkuji. Mrs. Van Berg. Paní Van Berg žádá slovo. Paní předsedající, vážení kolegové, eh, Členské státy Evropské unie se, se shodly na listině základních lidských práv, což jsou hodnoty, které státy chtějí garantovat svým občanům eh, a jsou založené na evropském duchovním společenstvím a obsahují univerzální hodnoty, jako je lidská důstojnost, svoboda, rovnoprávnost, demokracie a právní zásady protože e, Evropská unie se rozhodla přispět k těmto společným hodnotám a střežit je, e, a to s ohledem na e, národní identitu každého členského stádu na základě principu subsidiarity, se dívám s obavami na to, jak stranická politická dogmata se vplížují kradmo do, toho, do, do tohoto zprávy o situaci lidských práv v Evropě. Doporučovat, aby Evropský parlament vyzval členské státy, aby porušovali národní legislativu, tím, že nebudou internovat ilegální migranty s výjimkou nezletilých, je naprosto nepřijatelné tom dokumentu jsou formulace o imigraci, které jsou zcela v rozporu s možností e, dosáhnout obecné dohody z parlamentu. To je neodpovědné a zcela jistě vědomé e, musíme mít stejný politický názor na e, migraci jako zpravodajka, abychom mohli hlasovat pro takovýto základní dokument, jako je tento. Má strana odsuzuje antisemitické, antisemitské násilí v Evropě v poslední doby. Neusilujeme pouze o toleranci v tomto případě. Chceme, chceme mít ochranu náboženství a vyznání pro všechny. Děkuji. Pan poslou Jurek. A nyní pan Jurek. Děkuji, pani przewodnicząca. Dziękuję pani předsedkyně. chci poukázat na to, že tento návrh usnesení je poměrně dost jednostranný. Je překvapivě, že na jedné straně uvádíme výčet případů netolerance, například nízká tolerance vůči islámu, ale nikdo to už nehovoří o neúctě nebo dokonce nenávisti vůči křesťanům. Když se však podíváme na statistiky, nejnovější statistiky z Francie ukazují, na více než 200 případů, kdy byly poškozeny hřbitovy, přičemž tedy 56 Eh, z tohoto čísla byly křesťanské hřbitovy. Také je to velké procento útoků na chrámy a kostely. kostely.Át, kterému záleží na spravedlnosti a pořádku, eh, musí brát v úvahu potřeby všech náboženských skupin. Zvláště proto, že tato skupina, eh, tento typ prohřešku proti principu tolerance není dostatečně zdůrazňován. To ve mně budí obavy. A já myslím, že my jako Evropský parlament bychom měli právě poukazovat na takovéhle případy po celém světě. My jsme to nedávno úspěšně udělali a já myslím, že musíme daleko důrazněji reagovat na porušení principu tolerance také v Evropě. A ještě jedna věc. Kladu si otázku, co se děje v těch 28 členských státech, protože vidím, že zástupci té velké většiny, kteří by rádi vystupovali jakožto ochránci menšin, neustále upozorňují na článek 7 smlouvy. Nezapomeňme na to, že článek 7 smlouvy hovoří o sankci a vyloučení členského státu Naopak eh, bychom měli upozorňovat na to, jak, eh, jaký dopad bude mít měl referendum ve Slovensku a v dalších státech. Jestliže tedy hovoříme o jednotné Evropě, musíme se naučit vzájemně se naslouchat. Bylo by velmi dobré, i když k tomu asi nedojde. Pokud, by v tom, pokud bychom v tomto usnesení mohli poukázat na útoky, které já považuji za nepřijatelné, tedy na útoky proti Chorvatům a Slovencům, po, po té, co proběhlo referendum. Například tedy ve Slovensku byla daleko větší volební účast v rámci tohoto referenda než v případě voleb do Evropského parlamentu. To je tedy eh, významný jev. A navíc na začátku 21. století otvíráme, eh, eh, jsme otevřeli Evropskou unii a celá řada lidí to brala tak, že se přidávají k něčemu, co již je hotové a rozlišujeme tedy mezi novými a starými členskými státy. Já se však myslím, že bychom měli respektovat všechny. A otázka je, jak to celé v Evropě skončí. Děkuji. Já bych ráda upozornila na tři body. Za prvé, považuji za naprosto neakceptovatelné číst o základních právech Evropské unie a zároveň tvrdit, že to, co právě zažíváme z pohledu islamofobie a antisemitismu, eh, s tím nijak nesouvisí. To prostě neobstojí. Za druhé, my jako Evropská unie jsme schválili eh, legislativu a když se podíváme na to, jak s nimi zachází například v Maďarsko v případě přístupu k uprchlíkům, pak je třeba trvat na tom, aby tato legislativa skutečně platila v celé Evropě, aby nebylo možné uplatňovat národní zájmy. A ten azylový balíček který by měl platit pro všechny členské státy stejně. A konečně poslední bod pro naši budoucí práci považuji za nezbytné, to, o čem už hovořil Louis Michel, protože dochází k porušování základních práv ve všech členských státech a je nejvyšší čas na to, abychom se zamysleli nad tím, kde vlastně jsou dodržovány evropské hodnoty, kde jsou porušovány a v kterých členských státech nejsou transponovány zákony, které tyto hodnoty hájí, a to proto, že chybí politická vůle. Není to tedy kvůli tomu, že my bychom schválili špatnou legislativu, ale protože chybí vůle k transpozici. A pro budoucnost by bylo nezbytné, abychom my všichni se nebáli tedy uh, ponořit uh, prst do té otevřené rány špatně implementované legislativy a vyvíjeli tlak na ty členské státy, které sice teoreticky něco přijali, ale v praxi se to neprojevuje. Je tedy v praxi třeba prosazovat hodnoty Evropské unie. Mr. Niedermiller. <coughs> Děkuji, pan Niedermiller. Ano, já mám pouze dva stručné komentáře týkají se komentářů mých předřečníků. Myslím si, že musíme formulovat naprosto jasně. V Evropské unii není žádné protikřesťanské hnutí. Možná, že v jiných částech světa, ale v Evropské unii nikoli. A toto je zpráva, která hovoří o základních právech v Evropské unii. To byl můj první komentář. Druhý komentář. Když hovoříme o nedovolené migraci, musíme eh, brát v úvahu, že to jsou žadatelé o azyl. Přichází z různých částí světa. Jsou to lidé, kteří chtějí začít žít nový život v Evropě. A to, že dochází k eh, zavírání těchto lidí do určitých zadržovacích zařízení, do určitých detenčních zařízení, tak to nejde. Takže Měli bychom eh, se držet práv eh, a pravidel eh, společného azylového systému a ne naslouchat různým hnutím a různým náladám v členských státech, k nímž dochází. Paní Louistin, děkuji za slovo. Chtěla bych zdůraznit, Hmm, že se možná bude diskuse o tom, o té potřebě nějakého trvalého monitorovacího mechanismu. My budeme překládat pozměňovací návrhy v tom smyslu, že by se vlastně jednalo o zasahování do svrchovanosti členských států, pokud by To byl takový mechanismus. Je třeba vzít v úvahu velice důležité zkušenosti Rady Evropy s takovými monitorovacími orgány Rada Evropy eh, raději vede dialog s jednotlivými členskými státy a pracují ze všech sil, aby zjistili všechna ta kritéria, všechny ukazatele. Já sama jsem eh, byla 12 let členkou takových orgánů, takže vím, o čem mluvím. Myslím si, že takovým dialogem se dostaneme mnohem blíže k porozumění těch problémů, abychom je mohli řešit v jednotlivých zemích. Já bych chtěla říci, že není třeba se bát monitorování jednotlivých členských zemí, není to nic represivního, je to mechanismus, který opravdu pomáhá lepšímu porozumění, podrobnější analýze a vede k lepšímu hledání řešení v rámci dialogu s tím členským státkem, státem. Um, pokud se podíváme na takový mechanismus, tak si myslím, že i Evropský parlament by v tom potom měl být aktivní. Děkuji, nyní pan Skipok. Pan Skřipek. Pardon. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat paní Ferrara za zprávu, kterou jste navrhuje je důležité respektovat zásady lidských práv. Jsou zde základní práva, důstojnost, ale musíme si uvědomit, že lidská práva nemají být něčím, co vlastně využijeme k tomu, abychom potom se pustili do nějaké skupiny. Říkám to úmyslně. Lidská práva musíme respektovat u každého. Není to tak, že najednou nějaká skupina prostě říká, že jejich, zrovna jejich práva je důležité um, propagovat a oni tím vlastně pouze prosazují své zájmy. Takže si myslím, že když hovoříme o základních právech, tak bychom také měli hovořit třeba o lidech s mentálním nebo e, tělesným postižením. Měli bychom hovořit o matkách, samoživitelkách, otcích, samoživitelích, o starších lidech, o nezaměstnaných mladých, o všech těchto skupinách. Na tyto skupiny bychom měli také brát zřetel. Rovněž bych chtěl zúraznit, že i křesťané jsou opravdu pro následování. Jak to říkal můj kolega z Polska. A ať už se shodneme nebo ne, tak prostě nelze vyloučit, že křesťané jsou pro následovanou skupinou. Hovoříme zde hodně o narůstání antisemitismu a antiislamismu. Já však zdůrazňuji, že existuje a poměrně dost viditelně v Evropě i antikřesťanské hnutí pro následování křesťanů. Minulý týden na plenárce ve Štrasburku jsme hovořili o Keně, o Keni. A zazněly tam komentáře, že tam dochází k umírání lidí, A, ale to nebylo tak. Ten důvod byl, že ti lidé umírali kvůli tomu, že to byli křesťané. Takže opravdu nad tím nesmíme přivídat oči. Měli bychom chránit muslimskou komunitu, židovskou komunitu, ale musíme zároveň bránit svobodu náboženského vyznání. Musíme respektovat kulturní i náboženský kontext. Když hovoříme o lidských právech, tak ještě opravdu musím zdůraznit jeden případ, k němuž došlo ve Francii. Tam jsou lidé pro, pro následování, dokonce už byli eh, pro potrestání za to, že, že měli nějaké, prosazovali nějaké symboly rodiny a ta rodina vypadala tak, že tam byla maminka, tatínek a dvě děti. To je z mé strany vše, děkuji. Paní Kinga. Grazie. Ringrazio... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Také děkuji paní Ferrara za tuto práci, protože díky tomu máme příležitost hovořit o nesmírně důležitém tématu. Souhlasila bych s celou řadou předřečníků, kteří vyslovili názor, že každoroční monitorování stavu lidských práv je důležité. Možná si myslíme, že my jste v Evropě jsme jaksi imunní vůči porušování lidských práv. Mm, myslíme si, že možná k porušování práv dochází spíše jinde, nebo jinde než v Evropě, ale není to pravda. A právě v takových chvílích eh, dochází eh, v zemích, které jsou našimi domovy, i k takovým případům porušování. V demokratických zemích dochází k porušování základních práv. tomuto porušování práv dochází často. Pokud nad tím budeme přibírat oči, tak eh, ti, kteří ta práva porušují, z toho vyváznou. Eh, pokud bychom měli takový nástroj k dispozici, tak si myslím, že by nám to potom pomohlo i v našem úsilí pomáhat dalším zemím. Je také důležité, abychom šli ostatním příkladem když Evropská unie získala v roce 2012 Nobelovu cenu, tak to, myslím, bylo takové první pozbuzení k tomu, abychom eh, v oblasti hájení lidských práv byli ještě viditelnější. Občané po celém světě se stávají obětmi porušování lidských práv, třeba i uprchlíci. Takže já bych se chtěla přidat k těm, kteří říkali, že bychom měli toto roční pozorování a monitorování posílit. Paní Stevens, chcete se ještě vyjádřit? Paní Ernst? Um, já vielen Dank. No děkuji. Já musím naprosto jasně říct, eh, že ve chvíli, kdy hovoříme o tom, že v Evropské unii dochází k pronásledování křesťanů, tak tím vlastně zlehčujeme skutečné pronásledování křesťanů, ke kterému dochází v jiných regionech. A to je něco, co musíme naprosto odsoudit. Čili abychom hovořili tady o tom, že v Evropské unii jsou křesťané systematicky pronásledováni, protože existuje systematické porušování lidských práv a pronásledování křesťanů, a to i ze strany států. To se, myslím, říci nemůžeme. My se samozřejmě musíme snažit a angažovat o to, aby křesťané, kteří jsou v uprchlických táborech v Iráku a v jiných zemích, byli podpořeni, protože eh, je důležité si uvědomit, že dospějeme k míru pouze pokud, se do, pokud dokážeme smíření s ostatními náboženstvími. Takže prosím, abyste se vyjadřovali přiměřeně. To je pro mě důležité. OK, last eh, person. Eh. Dobře. No, pan Jurek, co by poslední řečník? Já vlastně. Pani przewodnicząca chce e, bardziej formalnie. Dziękuję pani předsedkyně. Já bych chtěl něco poopravit. Ani paní Skřipek, ani nikdo další nehovořil o pronásledování křesťanů. Jde o to, že v té zprávě píšeme o boji s, e, s islamofobií a s antisemitismem. A my nehovoříme o tom, že dochází k nějakému velkému pronásledování, spíše hovoříme o tom, že jsou zde určité jakési nepřátelské nálady, že je zde takové, takové prostředí nepřátelské a možná je to z toho důvodu, že máme určité zkušenosti z našich zemí. Já nebudu žádat předsedkyni, že bych chtěl oficiálně um, že bych chtěl oficiálně protestovat proti něčemu, co zde zaznělo, ale vlastně bych eh, chtěl říci, že když dochází k mm, třeba k ničení náhrobků a hřbitovů, tak to není obyčejné vandalství, to je opravdu nenávistný projev, nenáv- projev nesnášenlivosti. Musíme chránit každého proti projevům nesnášenlivosti a proti podobným reakcím. Jsme navíc povinni zareagovat na tyto jevy. Chceme Evropu solidarity a Evropu sociálního smíru. Tato Evropa se musí semknout a musí vystoupit proti nenávisti, musí proti nenávistným projevům bojovat. Je důležité, aby Evropu neovládla nějaká nenávistná ideologie. Děkuji. Thank you very much. I was speaking Hungarian. Uh, köszönöm szépen Ferrara asszonynak a jelentést. Děkuji vám, paní Ferrara za eh, váš návrh zprávy. Považuji ho za velice důležité téma, a sice situace základních práv v Evropské unii. K základním právům patří také právo na mateřský jazyk, na na možnost používat ho ve veřejné správě, ve školství, v každodenním životě. Ve světle toho bych chtěla upozornit, že považuji za zejména důležité, aby u menšin se také dbalo na tradiční národnostní menšiny a aby byla proskoumána otázka, jakou mají šanci na používání svého mateřského jazyka. Eh, není to pouze součást jejich základních práv, ale je to také záruka pro rozmanitost v Evropě. Není to důležité pouze v Evropské unii. Evropská unie by měla i v rámci své politiky sousedství dohlížet na dodržování těchto práv, tak aby menšiny byly chráněny. Dobře, tím jsme se dostali na konec eh, seznamu řečníků. Nyní bych poprosila o vyjádření Evropskou komisi, pokud si přeje něco k tomu říci. Ne? Dobře. Takže na závěr bych chtěla požádat paní Ferrara o to, aby nám tuto debatu shrnula. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych také chtěla eh, vyjádřit soustrast paní Vozemberg. Doufám, že paní Gál vyřídí eh, mé kondolence. A chtěla bych znovu poděkovat všem stínovým zpravodajům. Významnou měrou jste přispěli eh, k mému textu a pomohli ho upřesnit a vylepšit a chtěla bych poděkovat také všem dalším kolegům, kteří dnes promluvili. Co říct k té debatě samotné? Eh, Evropský parlament, nebo spíše Evropská unie, musí hrát proaktivní roli. Evropská unie musí být garantem základních práv a musí navrhovat nejrůznější možná opatření. Myslím, že se shodneme na tom, že je zapotřebí průběžného monitorování. To tu zaznělo ze strany mnoha kolegů. Není to nějaká inkvizice, není to nějaké stavění na pranýř. Je to spíš otázka šíření povědomí šíření přehledu o tom, jaká je situace v členských státech. Jde spíše o to, abychom porozuměli tomu, kdy, kde a jak máme zasahovat eh, proti status quo, abychom ho změnili. Tak, aby lidská práva byla dodržována, základní práva byla dodržována, aby se zabraňovalo jakémukoliv násilí. Myslím si, že bychom měli využít nástrojů, které už nyní máme k dispozici ale zároveň si musíme uvědomovat, že nástroje, které máme, nejsou zcela dostatečné. Proto si myslím, že by nám prospělo mít těch nástrojů více. Samozřejmě při zachování principu subsidiarity. Nechceme se vměšovat do legislativy jednotlivých členských států. Nicméně při zachování principu subsidiarity by bylo dobré vytvořit mechanismy, které by zlepšily monitorování situace v jednotlivých zemích země po zemi eh, tak, abychom dosáhli silnější úrovně ochrany lidských práv. Eh, jak už eh, tu eh, zaznělo, bojujeme jaksi s únavou a s lhostejností. Musíme se postarat o to, aby pozornost nepolevovala, abychom byli neustále ostražití. Jedině tak dosáhneme lepší úrovně ochrany lidských práv. Pokud jde o migrační politiku, tady musím zdůraznit, že hovoříme o zprávě, která se týká ochrany základních práv. Jak si možná uvědomujete, existuje ještě další strategický dokument, zpráva o situaci ve středozemním moři. Já bych ale se ráda soustředila na tuto zprávu, na základní práva. A to jsou základní práva všech. Tady není nějaká zvláštní kategorie základních práv pro eh, uchazeče o azyl. Nebavíme se tady o vněšování se do kompetencí členských států. Hovoříme tady o apelech, o varování. Vždycky je na členských státech, aby aplikovali své vlastní zákony, pokud jde o azylanty. Jde o to, abychom jim, abychom jim nabízeli práva, ne příležitosti nebo peníze nebo něco podobného, ale práva. A pokud jde o e, toleranci a náboženství. Ve zprávě se píše, a mnoho pozměňovacích návrhů e, je v podobném duchu, píše se tam o e, islamofobii, ale také afrofobii. Zdá se, že náboženské zásady, zásady jako svoboda myšlení a svoboda svědomí, to jsou práva, která jsou nejčastěji porušována. Právě tak eh, jako náboženství by i sekulární eh, víry, sekulární názory měly být plně respektovány. Naše práce bude ještě pokračovat a doufám, že dospějeme ke kompromisu na základě všech předložených pozměňovacích návrhů. Já budu i nadále e, co nejlépe spolupracovat. Až dosud e, si vedeme velice dobře a jsem přesvědčena, že dosáhneme vynikajícího výsledku. Dobře, děkuji, paní Ferrara. A chtěla bych ještě oznámit, že schůze stínových zpravodajů se bude konat ve Štrasburku během e, nejbližšího plenárního zasedání a hlasování ve výboru Libe, původně naplánováno na 4. června, bude odloženo na 25. června na e, e, mimořádné schůzi Libe. A proto, že příští nebo následující bod pořadu jednání bude velice důležitý, jde o pozici Evropské komise a paní Mišu přijde v 16.30, tak přerušuji schůzi do 16.30. Takže uvidíme se o půl páté.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

Okay, dear colleagues, we will start. Vážené kolegyně, vážení kolegové, začneme bod 22a, výměna názorů, která navazuje na konferenci předsedů, kteří učinili 30. dubna um, rozhodnutí. Jedná se tedy o možných dopadech kdyby se nějaký členský stát rozhodl znovu zavést trest smrti. 30. dubna konference předsedů eh, předložila toto téma výboru Libe k posouzení ještě předtím, než se bude konat další schůze konference předsedů 13. května. Dám slovo paní Mišu na úvod a potom poprosím zájemce, aby se přihlásili do diskuse. Děkuji, paní předsedající, dobré odpoledne. Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za výměnu názoru, která se nyní bude konat. Předseda Juncker a místo předseda Timmermans již učinili explicitní prohlášení na toto téma. Bylo to minulý týden. Takže já přejdu rovnou k věci. Článek 2 eh, listiny základních práv Evropské unie zakazuje aby kdokoliv byl odsouzen k trestu smrti nebo aby byl výkon trestu smrti proveden. Evropský soud pro lidská práva eh, sdělil, že trest smrti je porušování úmluvy o lidských právech. Zákaz trestu smrti je podmínkou, která je nutná pro členský pro stát, aby se stal členem Rady Evropy nebo Evropské unie. Konference předsedů vás požádala, abyste se vyjádřili k této otázce. Hmm, nastínila to paní předsedkyně na úvod. Jak se na to dívá komise? Nejsou žádné pochyby, že znovu zavedení trestu smrti by, by hmm, tedy porušovalo eh, základní práva. Vedlo by to tedy k uplatnění článku 7, k aktivaci článku 7 smlouvy. Jak funguje mechanismus článku 7 smlouvy? Týká se to o, hodnot, o dodržování hodnot v článku 2. Lidská důstojnost a respekt k lidským právům. To, o tom se hovoří v tomto článku. Článek 7 umožňuje pozastavení Mm, některých práv učiněných členskému státu, včetně například možnosti pozastavení e, hlasovacích práv tomu členskému státu při hlasování na radě. Jak víte, tyto smlouvy e, neumožňují pozastavení členství v Evropské unii nebo vyloučení státu z Evropské unie. Nicméně článek 7 navrhuje mm, sankční mechanismus který má usilovat o dodržování základních práv stanovených v článku 2. Konkrétně se to týká tedy situace v Maďarsku, já vám k tomu řeknu podrobnosti. Předseda Juncker řekl minulý týden, že pan Orbán by měl okamžitě vyjasnit a říci jasně, že není jeho účelem znovu zavést trest smrti. Pokud by chtěl zavést trest smrti, tak by pan předseda ehm, tak pan předseda eh, Juncker řekl, že by tedy ehm, proti tomu museli bojovat. Ehm, premiér Orbán ujistil předsedu Šulce, že maďarský parlament bude respektovat eh, v úplnosti evropskou legislativu a evropské smlouvy. Zde odkazuje také na tiskové prohlášení předsedy parlamentu Martina Šulce. Pokud by však maďarská vláda činila kroky ke znovu zavedení trestu smrti, tak musím zdůraznit, že Evropská komise bezprostředně využije veškeré prostředky, které má k dispozici, aby zajistila, že Maďarsko i jakákoliv další země budou splňovat všechny podmínky, které vyplývají z členství v Evropské unii, že respektují Eh, všechny hodnoty Evropské unie, které se stanoví v článku 2, protože jinak by se jednalo o bezprostřední porušování hodnot Evropské unie. Děkuji. Paní Michu. Nyní máme čas na prohlášení koordinátoru. Paní Zitl, prosím. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych eh, poděkovat paní Michu za tu prezentaci, eh, přestože jsem vlastně nic jiného nečekala. Nedávno jsem dostala e-mail od maďarské delegace EPP, která poukazuje na to, že samozřejmě debata o trestu smrti neznamená, že trest smrti bude znovu zaveden. Podle mého názoru, jak bych to řekla diplomaticky, pan Orbán a jeho vláda si zahrávají s ohněm, protože jaký smysl má debata o znovu zavedení trestu smrti v evropské zemi, když nemají úmysl ten trest smrti zavést. Co by zatím mohlo vězet? To by, to by bylo v nejlepším případě rozmychávání nálad nebo dokonce pěstování určitých nálad. A podle mého názoru ve všech našich členských státech je jasné, že v, v určitých situacích se vždycky najde pár občanů, kteří budou trest smrti e, prosazovat. A podle mého názoru je proto nedbalé a rovná se to téměř žháství, když se pouze pouští do debaty o zavedení trestu smrti. Následky, kdyby zaveden byl, následky by to mělo ty, které paní Michu právě popsala, což je zcela mimo vši pochybnost. Paní předsedající, ještě bych chtěla zasáhnout do jiného bodu této debaty, přestože konference předsedů nerozhodla eh, o tom, že se tím máme zabývat, tak na plénu minulý týden jsme eh, také hovořili o eh, tom, že eh, o jaksi o občanské účasti ze strany pana, o dotazníku pana Orbána. Nicméně tento dotazník není žádný dotazník, je velice manipulativně vypracovaný. A už jenom ten přepis, má to být dotazníková konzultace kři a terorismu. Takovéto spojení už v názvu, že imigrace a terorismus spolu souvisí, to je neodpustitelné. A když se podíváte na to, jak jsou formulované otázky, tak tam jde pouze o, to, o souhlas s negativními věcmi, o, o kterých e, Orbán a jeho vláda e, bez toho diskutuje, jde o zavírání e, imigrantů a tak dále. A takové, takovýto způsob občanské angažovanosti je v Evropě nepřijatelný neviditelný. Paní Holmajer. Nejprve musím říct, že je to, jsem poněkud ohromená tady tím eh, umělým rozmycháváním vášně. Diskuze o znovu zavedení trestu smrti jsou pořád, když, se, když někdo spáchá ty nejvážnější zločiny a my jsme eh, vědomně proti. My o tom diskutujeme, maďarská vláda eh, zjišťuje, nebo ne, ne, neplánuje ve své, do své legislativy nějakým způsobem e, zavést, zavést trest smrti. Já si myslím, že my se shodujeme na tom, že žádný z nás nechce v Evropě e, žádným způsobem znovu zavádět trest smrti. To je, myslím, už dostatečně veřejně objasněno ze strany ministra spravedlnosti a právě tak ze strany předsedy vlády samotného, i e, tiskovým mluvčím vlády, takže v podstatě tady není o čem diskutovat. E, já žasnu nad tím, e, že tady dochází k směšování s dvěma dalšími tématy nebo třemi. Tady bych chtěla střízlivě navrhnout, že v mnohých oblastech bychom měli uvažovat nad tím, že, bych, že se tady že tady dochází ke snahám e, populisticky zneužívat e, téma imigrace. To ale sem nepatří. E, já teď myslím na své čech, české sousedy. Tam socialistický ministr, za, za, tam socialistický ministr vnitra chce vydat nějaký průzkum o tom, zda si Češi přejí něco takového. Já si myslím, že bez ohledu na to, která vláda to je, tak tato debata o imigraci v mnohých postkomunistických zemích je částečně eh, poměrně složitá. Připomněla bych Polsko. Tady eh, pravicoví populisté hovoří o otázce imigrace a snaží se eh, současnou vládu, ale i opozici volat k odpovědnosti, ke svým e, záměrům a, e, který, a snaží se tímto způsobem e, podněcovat obyvatelstvo. A já si myslím, že bychom se o tom měli rozumně pobavit. U Maďarska bych chtěla pouze říct, že ohledně té poznámky ohledně, já, já nevím z jakého důvodu, ale vznikla ve špatném, ve, v nesprávném kontextu. E, trest smrti nepřichází v úvahu pro EPP, nepřichází v úvahu ani pro maďarského premiéra a tím ta diskuze je bohu dík, musím říct, pro nás zastaralá. A e, já jsem e, veli, velice ráda, kdybychom se o tom uvažovali v tomto kontextu. Děkuji. Není pan Halo. Děkuji, paní předsedající. Pan Orbán a maďarská vláda řekli zcela jasně, že neplánují znovu zavést trest smrti. Takže abych navázal na to, co řekla paní Zipl, jaký má smysl debatovat o následcích takového kroku. Musíme ale se smířit s faktem, že, s faktem, že značná část Evropanů není kategoricky proti trestu smrti. Proto toto téma, tak jako každé jiné téma, musí být otevřené k diskuzi. Považuji také za nešťastné, že Evropský parlament je neustále využíván jako platforma k útokům na demokraticky zvolené vlády určitých členských států. Často slycháme, že pan Orbán a maďarská vláda porušují naše společné evropské hodnoty. Otázka se tu naskýtá, kdo definuje tyto evropské hodnoty. Kdo rozhoduje o tom, které hodnoty jsou evropské a které ne? Zdá se mi, že když levice a liberálové říkají evropské hodnoty, hovoří spíš o své vlastní agendě, kterou nezdílejí všichni Evropané. Jak říkám, maďarská vláda byla zvolena eh, maďarskými občany a proto reprezentuje jejich hodnoty. A jelikož Maďarsko je součástí Evropy, předpokládám, že jejich hodnoty nemůžou být jiné než evropské. Děkuji. Paní Intfeld, eh, která zastupuje eh, pana Urtasula. Děkuji, paní předsedající. Nemusím toho mnoho říkat o e, prohlášení o trestu smrti ze strany pana Orbána. Pro mě trest smrti je barbarská středověká praktika a to kdekoliv na světě a rozhodně nemá místo v Evropské unii. Nemusíme o tom ale hovořit, protože všichni víme, že pan Orbán e, dělá provokativní prohlášení pořád, ukazuje velký vstyčený prostředníček hodnotám Evropské unie a víte stejně dobře jako já, že to neznamená, že trest smrti bude zaveden proveden. My jsme ale chtěli o tom debatovat proto, nebo kvůli tomu dotazníku, který byl rozeslán. Já tady cituji eh, od, to, od tady ve, ve, veřejná, veřejná konzultace je dobrá věc, ale veřejná konzultace založená na zaujatých, zavádějících otázkách, zaujatých vůči imigrantům, nemůže být objektivním základem pro jakoukoliv politiku. To je eh, to, co řekl pan Timmermans včera a představuje to eh, oficiální pohled Evropské komise. V tom případě bych se chtěla zeptat paní Mišu, jestliže tohle je pohled Evropské komise, tak kdy začne komise jednat? Eh, pan Timmermans vládne prostřednictvím blogu jenom, anebo hodlá využít kompetenci Evropské komise, aby chránil hodnoty Evropské unie, tak jak to po něm žádá smlouva. Je to jeho práce, je za ní placený. Mě by tedy zajímalo, co bude dělat. A poslední otázka míří na EPP, protože zcela souhlasím s tím, co řekla paní Holmajer. Jsem vděčná za to, co řekla a souhlasím také s tím, že populismus existuje všude, není to monopol jedné politické strany, eh, ať už takové či onaké, je všude i v mé zemi. Ale chtěla bych se teď zeptat EPP, jak daleko ještě bude pan Orbán muset zajít, než mu řeknete, že už nereprezentuje hodnoty EPP, že už nemůže být členem vaší politické rodiny. Já nejsem členkou EPP, ale vy vysíláte signál i vnějšímu světu. Podle mého názoru tedy jde i o e, důvěryhodnost evropských hodnot, které údajně všichni bráníme. Proto všichni, včetně EPP, by měli vyslat signál v tom smyslu, že tyto praktiky, ono totiž nejde jenom o jeho pohledy, to je vládní politika v Maďarsku. To je vládní politika. Bude tedy EPP nadále toto tolerovat? Děkuji. And uh, Mr. Ernst. Pani Ernst. Bin ich noch mal dran? Ich dachte, ich schaffe nicht. Okay. Um, ich will... Für ja. řeknu dvě věci. Za prvé, včera mě navštívila iránská delegace, tedy eh, z, teheránsk, z parlamentu v Teheránu, a řekli mi, eh, proč jsou proti trestu smrti, jaké důvody k tomu jsou, právo člověka na, ži- na život je tedy vlastně jednou, jedním ze základních kamenů civilizace. A pokud najednou řekneme, tak co kdybychom si o tom promluvili, třeba to není jenom špatné, tak vlastně vysíláme signál, který opravdu nepotřebujeme vysílat. Já si myslím, že je to tedy příspěvek, který by mohl být i zneužit a já bych eh, řekla, jestliže eh, i země, jako je Irán, je proti trestu smrti, je to tedy jasný signál toho, že eh, má zájem na vládě pořádku a zákona. A já si myslím, že pokaždé, ať už jde o Maďarsko nebo Čechy nebo jiné zemi, a já se dovedu představit, že není, tedy že si neumím představit, jaké to v té zemi, ale přesto nemůžeme kritizovat. Já si myslím, že je velká chyba, když tedy tyhle věci honem rychle projednáváme tady ve výboru Libe, protože i tím vysíláme špatný signál paní Argentíny. Děkuji. a nálada, která vznikla v, Němec, v Maďarsku poté, co byla eh, zahájena debata o znovu zadení trestu smrti, tu není jednoduché rozptýlit prohlášením a to byl jenom takový pokus o sokratovskou debatu a, eh, nic vážnějšího jsme nemysleli, tak jak to řekl mluvčí vlády. Bohužel to už eh, byl nasazen a nedá se to jen tak jednoduše smazat, schodit ze stolu. Já nechci tady bránit Fidesz eh, tím, že bych ocenila jasnou odpověď, kterou dala Orbánova vláda já, ale nechci mluvit o znovu zavedení trestu smrti. Já jsem se účastnila konzultací k problematice přistěhovalecí a chtěla jsem k tomu něco říci, protože my jsme tady chtěli debatovat nejenom o trestu smrti, ale také o Jak mi bylo řečeno eh, za tedy pracovníky kabinetu předsedy Šulce, že bychom neměli ztrácet čas s debatou o trestu smrti. Takže já si myslím, a omlouvám se, že vlastně budu opakovat to, co tu řekli kolegové, že nes stačí, když komisař pro základní lidská práva na svém Facebooku zveřejní svůj, vlastně, svůj soukromý názor na debatu, která probíhá v Maďarsku na téma přistěhovalectví. Tady by eh, měl tedy být uplatněn náš mechanismus eh, právního státu, protože z konzultací vyplývá, že Eh, to přispívá k určitému zkreslení situace. Přistěhovalci bývají přirovnáváni k teroristům a je to prostě postup, který není v souladu s evropskými postupy. Jestliže eh, chcete striktněji eh, regulovat přistěhovalskou politiku oproti tomu, co navrhuje Brusel, nebo jestliže tvrdíte, že chcete, aby přistěhovalci, kteří nelegálně překročí maďarské hranice, byli navraceni v jednodušším řízení, tak vlastně nedržujete společnou azylovou a přistěhovaleckou politiku, což by samo o sobě zasloužilo vyšetření situace v Maďarsku a k tomu máme tedy příslušný mechanismus. Je také bolestivé vidět, eh, kolik Číňanů si Eh, mohlo koupit maďarský pas. Bylo jich víc než přistěhovalců, kteří získali statut uprchlíka. A také celá vlastně konzultace k této problematice stála víc peněz, než je objem prostředků vynakládaných na přistěhovalce v Maďarsku v tuto chvíli. A já tedy si myslím, že komisař Timmermans tím, že se vyjádřil ve svém soukromém blogu na Facebooku, také znevážil tuto problematiku. Děkuji, paní Gal. Uh, chair, uh, what is the point? Takže co máme vlastně dnes na programu jednání? Pokud vím, jde o rozhodnutí konference předsedů zakročit proti členskému státu, který znovu zavede trest smrti. Bavíme se tedy o Maďarsku, nebo se bavíme o bodu 22 našeho programu? Já si myslím, že to si musíme vyjasnit a pokud jde o tenhle bod, tak vás požádám, abyste se ho také drželi. Protože my už nedebatujeme o Maďarsku, to ani tedy konference předsedů nechtěla, o to nežádala. Holder? Já nemám na starosti program, ale dovolte mi vysvětlit, že jsme nechtěli rozvádět debatu o trestu smrti z důvodu, které jsem před chvílí uvedla. Chtěli jsme debatu k tomu dotazníku a paní Gal má pravdu, že je chyba, že se naše debata vždycky soustředí na jednu konkrétní zemi. My potřebujeme mechanismus, který by monitoroval všechny země, protože pak bychom také tady nevypichovali příklad jedné země. Yep. Uh, maybe... Takže možná... možná přečtu ten dopis, který jsme obdrželi od uh, Martina Šulce, předsedy Evropského parlamentu. Byl to dopis určený předsedovi našeho výboru. Vážený eh, předsedo, vážený Klode, píšu ti, abych tě informoval o tom, že dnešní konference předsedů se rozhodla předložit výboru LIBE k projednání následující věc, tedy k projednání příští týden, tak, aby konference předsedů mohla na základě tohoto podkladu řešit dané téma na svém příštím zasedání. Podle všech uplatnitelných ustanovení, včetně hlavy 1 smlouvy o fungování Evropské unie, eh, článku 22 eh, úmluvy o základních právech Lidské unie a protokolů 6 a 13 k Evropské úmluvě o lidských právech, se ptáme, jaké potenciální účinky na statut členského státu, jakožto člena Evropské unie, by mělo znovu zavedení trestu smrti v jednom z členských států. To znamená, že tady nikdo nezmiňuje Maďarsko v tomhle dopise. Ale paní Ferrera. Grazie Presidente. Beh, io immagino che per quanto non ci... Paní předsedkyně, Kdykoliv hovoříte o Maďarsku, je třeba si, každý se tady hned automaticky vzpomene na vyjádření pana Orbána. A na to nesmíme zapomínat v kontextu mojí zprávy o základních právech. Já si myslím, že je anachronismem v roce 2015 hovořit o znovu zavedení trestu smrti v evropských zemích. A nebo kdekoliv jinde. Myslím si, že by to byl tedy opravdu tragický krok směrem zpět a vyslalo by to opravdu velmi negativní signál. Chápu, že pan Orbán nemá tedy v úmyslu znovu zavést trest smrti, ale slyšel jsem v tisku, že Evropská unie by mohla změnit své vlastní eh, normy v této věci. Pokud by více členských států považovalo trest smrti za užitečný a nezbytný. A je důležité, abychom v odpovědi na to řekli jasně, že právo na život je jedním ze základních lidských práv zakotvených v úmluvě základních lidských práv Evropské unie a je to něco, co prostě nelze spochybňovat. A mám ještě jednu otázku. Celá řada kolegů zmínila eh, tedy to rovnítko, které často bývá kladeno mezi problematiku terorismu a přistěhovalství. Já si myslím, že to je vlastně takový psychologický teror vyvíjený na naše občany. Ve chvíli, kdy slyšíme o tom dotazníku a vidíme, že tady problematika přistěhovalství je eh, v něm uvedena hned vedle zmínek o teroristických útocích a tak dále. Tady v Evropské unii hovoříme o solidaritě, o spolupráci, o základních právech žadatelů o azyl, ale pak, když tady někdo rozešle takovýhle dotazník, je to něco, co bychom měli jasně a důrazně odsoudit. Pokud jde o okamžité navracení nelegálních přistěhovalců, nelegální přistěhovalectví neznamená, že tedy tím aktem nelegálního přistěhování byl spáchán trestný čin. Možná to není legální, ale není to trestné. A tady vlastně vzniká dojem, že nelegální migrace je trestná činnost a to je také chyba a ostuda. Je důležité, aby Evropská unie vyslala jasný signál k problematice trestu smrti, ale také eh, pokud jde o tento velice nešťastný pokus házet do jednoho pytle terorismus a přistěhovalectví. Nyní pan Endor. Vážená předsedkyně, <clears throat> byla zde ta procesní námitka a já jsem trochu překvapen, tím, že zde probíhá tak kontroverzní diskuse. Ale samozřejmě, že ta, ta diskuse nemůže být jiná než kontroverzní. Protože stále vlastně hovoříme o stejném muži a o stejné vládě, který nám eh, předkládá eh, nové důvody, proč o něm máme vést diskuse. A já z toho vůbec nemám radost, naopak jsem z toho velice nespokojený. A chtěl bych, aby se ta atmosféra změnila. Ale já bych tomu řekl, že nemám eh, žádné znalosti o tom, že by v jakékoliv západní demokracii by někdo hovořil, že je nutné znovu zavést trest smrti, protože on opravdu eh, se vyjádřil v tomto smyslu, a je důležité, aby prostě Viktorovi Orbánovi někdo řekl, eh, Viktore, už prostě zacházíš příliš daleko. Žádná, eh, nikdo z, ze zemí východní Evropy od té doby, kdy to země přistoupil k Evropské unii, nehovořili o tom, že by eh, se měl znovu zavádět trest smrti. Vždycky je to pouze ten stejný politik, ten stejný muž, je to pořád dokola. A pokud to ostatní budou eh, opakovat, tak já se vždy rozhorčím, ale mě spíš zlobí to, že pořád se zde rozhorčujeme kvůli stejné zemi, kvůli stejnému politikovi, kvůli stejnému muži. Ehm, myslím si, že se vlastně účastníme stejné věci. My vlastně také se zde eh, Eh, zkouší vlastně, kam až lze zacházet, protože na žádné eh, musí tam být přece eh, nějaká, ne, nemůžeme propojovat terorismus, přestěhovalectví, nemůžeme říkat, že státní kasa nesmí dávat žádné peníze na přestěhovalce a já tedy nevím, ale mám ty informace, které jsou eh, oficiálně přeložené, pokud vláda to překládá. Oni hovoří o tom, že ty peníze chtějí uchovat vlastně pro budoucnost Maďarů, pro budoucnost jejich vlastních občanů. A to mě opravdu šoko, šokuje. Já jsem ze, ze země, kde je velký počet eh, přestěhovalců. Já chci, takže možná mám na to trochu jiný názor, ale mně se tohle nelíbí. A pak je zde ještě jedna věc, kterou konkrétně nemám rád, která se mi opravdu nelíbí a to, že se vlastně možná trochu ode mě očekává tím, že jsem členem EPP, že buď nebudu říkat nic, anebo že ho budu bránit. Ale já jsem stejně rozloben jako celá řada dalších kolegů, kteří jsou zde a kteří jsou v Evropě. A na rozdíl od finského kolegy, nebo kolegyně, Eh, si nemyslím, že to je nějaká příležitost, abychom se reflektovali evropské hodnoty, abychom o nich zde hovořili, protože ty hodnoty jsou sepsány, jsou odsouhlaseny a v roce 2004 nikdo, kdo přistoupil k Evropské unii, nemohl udělat stejnou chybu, jakou zřejmě udělala paní Thatcher, protože ona říkala, že vlastně Británii někdo nalákal, do Evropské unie, protože prý oni nevěděli, jaké to bude mít dopady, protože v roce 2004 si myslím, že už nikdo takovou chybu nemohl učinit, takže každý, kdo vstoupil později než v roce 2004, věděl, do jaké Evropské unie vstupuje, jak, jak ta Evropská unie funguje. A mám pocit, že 11 let potom někteří lidé toto zapomněli a chtěl bych, aby ten můj projev, aby to, co jsem říkal zde, bylo zaprotokolováno. Děkuji. Now I would like to give the floor Mr. Niedermiller. Děkuji nyní pan Niedermiller. Köszönöm, elnök asszony. Engedjék meg, hogy ez alkalommal magyarul mondjam el a véleményt. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi říct svůj názor v mé mateřštině. Několik kolegů tady položilo otázku, zda pokud, by, pokud maďarský premiér vůbec nemá v úmyslu zavádět trest smrti, tak proč vůbec to, to téma někdy nakousl, nebo proč, proč vůbec toto téma je na pořadu dne. To, protože je to morálně a eticky závažná otázka, se kterou není radno si jen tak zahrádat. Ale eh, kolegyně eh, to, eh, ten pravý důvod pojmenovala. Je to úhybný manévr. Orbán nechce, abychom hovořili o té hanebné národní konzultaci. V tom dotazníku jsou otázky, které jsou zkrátka absurdní. A e, paní Moniko Holmajer, já očekávám, že pokud jste, srozum, nevím, jestli jste srozuměná s některými z těch 12 bodů, ale celé chování eh, maďarské vlády, eh, celý, to je chování, eh, Evrop, to je chování extrémní pravice. Takové chování většinou zažíváme od, od figurek, jako je Faráž nebo Marine Le Pen, to jsou jejich otázky. A já bych k tomu chtěl říct následující. Paní kolegyně, my máme v Evropském parlamentu úkol objasňovat, že se v žádném případě neidentifikujeme s tímto způsobem kladení otázky. Nemůžeme říkat, že je to maďarský problém. Není. Je to evropský problém. Maďarsko je členem Evropské unie. A vláda této země, vládě této země jde už mnoho let jde už mnoho let proti evropským hodnotám, Orbán eh, říkal, že dříve jsme přijímali rozkazy z Moskvy, nyní přijímáme rozkazy z Bruselu a zároveň ale klidně eh, kasíruje rozvojové peníze z Evropské unie. Pokud nějaká země chce zůstat členem Evropské unie, tak by měla respektovat všechny základní práva a základní hodnoty. A to se týká i zákazu trestu smrti. Protože tato, takováto politika nemá v Evropské unii žádné místo. Děkuji. Moniko, chceš, chcete k tomu ještě nějakou procesní připomínku? Ne. V tom případě paní Gál. Děkuji, paní předsedající. Já musím ujistit všechny, že včetně mě samotné, všichni se hlásíme k evropským hodnotám a standardům. A nemusíte se bát, že maďarská vláda nebo my tady bychom poškozovali tyto hodnoty a práva. Přestože si můžete vykládat a špatně vykládat a znovu vykládat slova, různá slova a neustále se ohánět citáty, které, pane eh, Niedermillere, nezazněly v tomto kontextu. Nebylo to řečeno takto, pane Niedermillere, my to víte, ale vy to uvádíte pořád dokola a říkáte to tak často a tak nahlas, že eh, část světa tomu začíná věřit, ale Maďaři ne, což je velice dobře. V Maďarsku totiž lidé mají jasno v tom, co se děje, a vědí, že to není tak, jak říkáte vy. My tady musíme hovořit o tom, protože o to nás žádala konference předsedů eh, minulý čtvrtek, o problému trestu smrti. A bylo řečeno velice jasně eh, naším koordinátorem a bylo řečeno eh, velice jasně už několika řečníky, a právě tak samotným premiérem, že maďarská vláda neplánuje znovu zavést trest smrti. Vůbec nic takového se nechystá, vůbec žádné úvahy tímto směrem nesměřují. Můžete prosím mlčet, protože já bych ráda pokračovala. Takže nechystá se, neplánuje se znovu zavést trest smrti. Tečka. Tak. A nic, nic, zkrátka nic takového se nepřipravuje. Měli byste také vědět, že pokud v nějaké zemi, zemi se vyskytují brutální vrazy, tak jako se to stalo před týdnem v Maďarsku, tak tam si lidé kladou otázku. Taková je realita. Oni se ptají, co se stane s tím vrahem. A to je diskutabilní. Já nesouhlasím s touto debatou, ale taková je pravda. Pokud takovýto vrazy se vyskytnou, a to zejména pokud obětí je někdo mladý, tak se lidé ptají na, na tyto záležitosti a nemůžete popřít, že taková je realita. Na druhou stranu nikdo, nikdo v Maďarsku nezamýšlí znovu zavést trest smrti. Tolik k tématu naší dnešní diskuze k imigraci. Ať už budete říkat cokoliv, musíte vědět, že Maďarsko přijímá v současnosti i v tuto chvíli víc imigrantů, víc azylantů, než velká většina členských států. Je v, je v pořadí druhá v přijímání žadatelů o azyl. Druhá nej, dru, druhý největší počet azylantů přijímá 20krát víc eh, než Polsko, kdy muselo mnohem víc než Nizozemsko takže eh, dokud si nezjistíte, co se vlastně děje, a tak do té doby si myslím, že tato diskuze není správná a tento tón, ve kterém je vedena, není správný. Chtěla bych k tomu také ještě dodat, že tato diskuze už vůbec nijak nesouvisí s tou vládou, protože pokud vláda jasně řekne, že nezamýšlí trest smrti, nechápu, proč se v té debatě pokračuje. Já tady vidím jenom velice intenzivní proti Orbánovský a proti maďarský přístup, jak už v tomto parlamentu tomu bylo několikrát. A to je nepřijatelné. Paní Kaufmann. Děkuji, paní předsedkyně. První, co musím udělat, je zareagovat na eh, paní Gali, jestliže dojde k vraždě, k hanebné vraždě v jednom z našich členských států a jestliže úřady se vyhýbají tomu, aby vyšetřili případ, našli pachatele, pohnali ho před soud, to je něco, o čem bychom měli hovořit, nikoli o zavádění trhu, eh, eh, trestu smrti. Chci také tedy zareagovat na připomínku toho, že vlastně uměle je eh, vzbuzováno pozdvižení v této době. Děkuji paní předsedkyně za to, že přečetla dopis konference předsedů, protože chci kolegům připomenout, že konference předsedů nás pověřila zaujetím stanoviska, to se tedy v tomhle dopise jasně říká, a já si myslím, že výsledek dnešní debaty by měl být právě podkladem pro konferenci předseden, předsedů a tedy ten podklad může mít jediný význam. Jestliže by se našel členský stát, který by znovu zavedl trest smrti, došlo by k znehodnocení našich základních eh, hodnot a Evropský parlament by musel žádat o uplatnění článku 7. A proto jsem ráda, že také komise v čele s panem Junkrem k tomu zaujala jasné stanovisko a i my jako výbor jsme povinováni tím zaujmout jasné stanovisko, které bude podkladem pro jednání konference předsedů. Čili opakuji, musíme jasně říci, že pokud by k něčemu takovému došlo, použijeme článek číslo 7. Michel Michel. Pan Michel. Oui, madame la présidente, je dois vous dire que... Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že mám pochyby. O celé debatě, o tom, jak jsme ji zorganizovali. Možná, že občas bychom neměli dávat slovo lidem, kteří mají zájem pouze o monolog. Moje připomínka, eh, paní Majer, já nepotřebuji slyšet ani vaši řeč těla a sdělení, které vysílá. Musím říct si, kolegové, že já už jsem dlouho europoslancem ale jen velmi zřídka jsem slyšel takovéhle řeči. Zvláště kde, kde jde o respektování evropských hodnot lidských práv a dodržování evropských smluv. K čemuž se všichni hlásí, včetně maďarských úřadů. Občas Je dobré rozvířet takovouhle debatu, jestliže je k tomu nějaký důvod, ale my jsme tady proto, jako na půdě Evropského parlamentu a měli bychom se vyjadřovat jako Evropský parlament. Eh, to, jak se zachovala maďarská vláda, vrhá špatné světlo a nic horšího se asi nemohlo stát. Přístup a způsob, jakým se projevuje pan Orbán v Maďarsku, od nás vyžaduje zaujmout jasné stanovisko a žádat zodpovědné aktéry, aby přijali potřebná opatření. Nestačí říct, že tahle debata je nevhodná, nebo že to není správný způsob, jak se eh, k tomuto tématu postavit. Strategie pana Orbána je naprosto jasná. Jeho prohlášení a rozhodnutí eh, nejsou vůbec demokratická, některá z nich, a otevřenost této debaty Eh, myslím, mm, tady nestačí, nestačí eh, říci, že eh, nakonec nedojde k žádnému pokusu o znovu zavedení trestu smrti v Maďarsku a tak dále. Nestačí říct, že tím debata končí. Nejde, ze strany pana Orbána jde o snahu manipulovat veřejným míněním a to je působit na ty nejnižší pudy a to je tedy opravdu ostudné. Nenacházím žádná jiná slova. Jestliže tedy bychom to měli brát vážně jako téma, je třeba jasně říci, že už jen skutečnost, že takováhle otázka padla, je porušením lidských práv. Já jsem prostě alarmován tím, co se děje, a také tou obecnou pasivitou. Tohle přeci už se tahne několik let. Už několik let jsme svědky toho, že Maďarsko projevuje podobné postoje a vlastně by nemuselo vůbec jít o Maďarsko. Stejně vehementně bych hovořil i v případě jiného členského státu, čili nejde tedy eh, jen o Maďarsko. A pokud jde o to, co udělal pan Timmermans, já ho respektuji, vím, že mu jde o větší, efektivnější fungování Evropské unie, ale měl by si uvědomit, jaké jsou jeho politické zodpovědnosti. Komise hájí hodnoty eh, také například formou vydaných doporučení a tak dále. A Já bych teď ještě rád zareagoval na některé připomínky ze strany EPP. Solidarita a myšlenka solidarity, nebo ať už to chcete nazvat jakkoliv, tu nelze uplatňovat slepě. Já sám nejsem křesťanem, ale myslím, že je důležité respektovat základní lidské a křesťanské hodnoty protože ty hrály velice důležitou úlohu v našich dějinách a přispěly k humanistickému eh, vývoji. Ovšem v tomhle případě se o ničem takovém nedá mluvit. Eh, nesmíme připustit, aby eh, termín přistěhovalec byl eh, stotožňován eh, s termínem terorista, aby vznikal takovýhle dojem v médiích, aby média byla využína, využívána k tomu, aby panovalo eh, vzduší strachu. Všichni se jistě shodneme na tom, že demokracie nesouvisí jenom s vládou většiny a tak dále. Vláda je způsob, tedy demokracie je i vůči respekt, eh, o, respektu vůči eh, menšinám. Čili mění většiny samozřejmě má svou máhu, ale musíme být opatrní na to, jak se vyjadřujeme. A nyní tady po, tě, po té, co jsme vyslechli prohlášení eh, pana Orbána, který chce znovu zahájit celou debatu, je třeba také jasně říci, že tedy eh, trest smrti jaksi nikdy nefungoval jako, jakožto odrazující opatření. Nikdy nezabránil kriminalitě. francouzský ministr spravedlnosti, a já budu citovat, k tomu řekl, co, protože je to zajímavé, v zemích, kde vládne svoboda, není potřeba trest smrti. Ten tedy a konečně poslední bod jasný signál, který bychom měli vyslat komisi a panu Timmermansovi. Uvědomte si, jaké jsou vaše politické zodpovědnosti. Jste strážcem Evropské smlouvy, jste výkonnou složkou Evropské unie a proto by komise měla zahájit řízení. Nemůžeme tohle řešit jen v duchu dialogu stavět to naroveň jiným tématům, o kterých prostě jenom debatujeme. Nemůžeme tuto věc eh, banalizovat, je třeba zahájit opravdu vážně míněné vyšetřování a možná i přijmout sankce. Ano, děkuji všem. Ještě se mám dalších osm poslanců na seznamu. Naše zkuze by měla skončit spolu šesté takže vás poprosím, aby všichni, kteří ještě budou hovořit, se vyjadřovali stručně ideálně do jedné minuty. Paní Veržia, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Souhlasím s paní Holmajer. V Evropě dnes existují populisti, populističtí politici, kteří si zahrávají se strachem a obavami občanů. Co to znamená? Znamená to prostě, že se vezou na té vlně veřejného mínění. A když prostě dojde k nějakému hrůznému činu, tak hned volají, musíme znovu obnovit trest smrti. Já mám ale obavu, že když politikové něco řeknou, když někdo řekne něco jménem vlády, tak to je přece rozdíl, než když něco takového řekne někdo v nějaké, mm, někde na ulici. Takže já si myslím, že prostě už byly překročeny ty hranice, které mm, překračovány být neměly. E, maďarská vláda se snaží e, právě také se své snaté vlně mm, třeba protiromských nálad, protože třeba náš premiér řekl i to, že Romové, Rom, Romy nelze integrovat. Takže prostě je důležité říct, že vláda, některé, někteří politikové v našich zemích posilují tyto xenofobní nálady. Musíme proti ním vystoupit, musíme posilovat demokracii, protože nehájíme pouze evropské hodnoty, jsou to univerzální hodnoty, univer, také hodnoty Všeobecné deklarace lidských práv. Máme zde chartu základních práv. A s těmito listinami souhlasily všechny členské státy. Máme zde článek 7, paní předsedkyně. A já chci říci, že ten článek v minulosti, jak jsme viděli, nefungoval. Už jsme se ho několik let snažili aktivovat, ale vlastně zatím to nebylo užitečné, k ničemu to nevedlo. Takže já se ptám, zda komise opravdu předloží nějaký konkrétní návrh, který nám umožní potrestat stát, který zavádí koncepce, které jdou proti hodnotám Evropské unie. Článek 7 prostě není reakcí, dostatečnou reakcí. Děkuji. Nyní pan Jurek. Děkuji bardzo. V té debač... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Tato diskuse není o trestu smrti, tato diskuse je o Maďarsku. A nepřispívá k tomu, abychom zde budovali jednotnost a vzájemný respekt. Dovolte mi kolegům připomenout, že před několika týdny se konalo slyšení o Maďarsku a jeden z odborníků, který zastupoval organizaci Amnesty International, tehdy napadal Maďarsko a tvrdil, že Maďarsko Mm, podkopává lidská práva. A ten odborník, respektive odbornice, také zmiňovala to, že v Maďarsku existuje eh, odsudek na doživotí, který nelze už nějakým způsobem ehm, zkrátit, nebo není tam možnost ehm, propuštění. A dnes je problémem to, že někdo je ve vězení, ale třeba po 25 letech ten člověk může být propuštěn v naší zemi. A e, my nám, nám je teď líto, že jsme vlastně dříve nezavedli to pravidlo, že když je někdo odsouzen na doživotí, takže prostě nemůže být propuštěn na nějakou milost nebo na nějaké, z nějakého důvodu dříve. Jsme všichni spojenci rámci Evrop- eh, USA. A já chci říci, že v některých státech USA existuje trest smrti v jejich trestním zákonníku. Takže je to snad důvod, proč bychom měli přerušit veškeré vztahy s USA a měli bychom spochybnit teď všechno, co USA dělá. Eh, přece také USA má velký podíl na rozvoji demokracii. Co říkal pan Orbán? Co opravdu řekl? Řekl, že pokud by se veřejné mínění žádalo debatu na toto téma, tak by byl připraven na stole toto téma v Bruselu. On eh, pouze řekl, že by chtěl, aby na takovou eh, otázku se vedla diskuse na evropské úrovni, než aby se o tom vedla diskuse pouze vnitrostátní. Co se týká článku 2, části 2 Charty základních práv, tam se hovoří o tom, že nikoho nelze odsoudit k trestu smrti a že je zakázán výkon trestu smrti. Ale zde hovoříme pouze o diskusi o trestu smrti. To přece nepovede k tomu, že my nikoho nenutíme, aby někdo někoho odsoudil k smrti. V mnoha členských státech eh, existuje pouze moratorium na trest smrti. My se teď eh, vlastně vracíme k veřejnému mínění v Maďarsku. Chceme vyslechnout, co říkají občané. Mm, maďarská vláda chce poslouchat své občany. A ještě chci říct něco k německým kolegům. Když se hovoříme o těch přestěhovalcích, tak bych rád řekl, že někdy se vedou takové vznešené řeči, ale v praxi to vypadá úplně jinak. Protože eh, někdy prostě něco říkáme a jinak se chováme. Pamatuji si na dobu, kdy země východní a střední Evropy chtěly přestoupit k Evropské unii a tehdy Německo eh, zakázalo milionům lidí z těchto zemí aby v těchto zemích, v těch západních, západoevropských zemích mohlo pracovat. Hmm, takže vlastně hmm, je taky otázka, zda opravdu tehdy Německo mělo hmm, právo toto zakázat, nevím, ale tehdy to ostatní schválili a myslím si, že tehdy ti, kteří to schválili, měli s námi více soucítit, měli se zamyslet nad těmi chudšími zeměmi. V Evropě jsou navíc miliony lidí, kteří, eh, u kterých dochází k mm, porušování článku 2 první části, to je zaručení práv nenarozeného dítěte. Můžete ty lidi zastřelit, můžete se s nimi odmítat bavit, ale takový lidé prostě existují. Děkuji. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedající. Já k tomu nemám příliš mnoho co dodat, k tomu, co tady už zaznělo. Ale musím říci, že je mi stydno z toho, co řekl pan eh, předseda Orbán. On potom své výroky zase stáhl, protože vyvolali poněkud pochopitelnou negativní reakci od evropských institucí zbytku Evropy. Chtěla bych nicméně říci, že tady nejde pouze o otázku hodnot. Je otázka, kdo nastavuje ty hodnoty. Hovoříme o právech a o listině, na níž je vystavěna Evropská unie. Evropská unie je pouze pozorovatelem eh, v Radě Evropy, pokud jde o eh, listinu lidských práv, což je podle mého názoru docela škoda. Prohlášení pana Orbána a debatu, debata, kterou eh, to vyvolalo, to je pokus proměnit trest smrti v přijatelné téma k diskuzi. A to se zdaleka netýká pouze Maďarska. Je to problém, který dalece přesahuje hranice Maďarska. A proto Evropská komise musí dělat vše, co je v jejich silách, aby zastavila ten trend, ve kterém se trest smrti stává běžným tématem debaty. Nejsou to pouze lidé jako Marine Le Pen a její otec, kdo se vyslovují pro trest smrti. Je to i bývalý prezident Polska, La Lega a další extremistické strany v Itálii. To říkají neustále v parlamentu. A i dnes eh, místo předseda eh, parlamentu, který je členem Lega Nord, eh, činí podobná prohlášení. Podle mého názoru tyto tendence živí strach z terorismu a strach z imigrantů, který narůstá všude v Evropě. Mohla bych zmínit několik příkladů. Z článku 5 vyplývá, nebo z toho bodu 5 toho dotazníku vyplývá, že e, migranti jsou hrozbou pro maďarskou zaměstnanost. A podle bodu 7 je, jde vlastně o odsouzení příliš vstřícné bruselské politiky a v bodě 12, já si, já si myslím, že byste si všichni měli přečíst bod 12. Tam se požaduje, aby maďarští občané se postarali o to, že se postarali o to, aby bylo více Maďarů a maďarských dětí než imigrantských dětí. Podle mě to stojí za přečtení. Paní Lauristin. Děkuji. Já myslím, že toto je velice dobrá diskuze. Je to vlastně navázání na naši předchozí diskuzi o potřebě monitorování lidských práv po jednotlivých zemích na základě jednotl- na velice přesných kritérií. Tady je vidět, že opravdu se musíme pobavit o těch kritériích. Protože eh, kde, kde začíná porušování lidských práv? Končí to nějakým vládním rozhodnutím, ale začíná to právě takovými debatami. Já musím říci, že eh, je velký rozdíl mezi eh, svobodou projevu, když se jí těší občané a když se jí těší vlády. Vláda opravdu nemá svobodu projevu v tomto případě. Vláda všemi svými slovy koná svou politickou funkci. A já myslím, že tady musíme mezi námi i, i mezi námi si vyjasnit otázku přímé demokracie. Všichni tito populisté, pravicoví, levicoví, všichni neustále, neustále eh, ohánějí tou ctností, že mají přímou demokracii formou referenda, konzultací a tak dále. Je potřeba si ujasnit to, že pokud jde o otázku práv menšin, základních práv, tak podobné konzultace a referenda nejsou nástrojem demokracie. Spíše pravým opakem. A my musíme zaujmout celá jasné stanovisko. Možná i prostřednictvím nějakého právního nástroje. Já bych byla velice ráda, kdyby se základní práva nedělila eh, na eh, levicová, pravicová, EPP a tak dále. Kdybychom měli vyšší solidar- nadstranickou solidaritu, kdyby nás spojil respekt k lidským právům. Te- neměla by to být také otázka západu versus východu. On to totiž není problém Maďarska. Je to problém země, jakékoliv, kde se demokratickým způsobem dostane k moci politická síla, která nerespektuje lidská práva. Nevíme, co se stane v britských volbách s Farážem. Nevíme, co se stane s Marine Le Pen v nějakých volbách někdy v budoucnosti. Nevíme, eh, jaká země bude příští. To Maďarsko, o kterém se teď bavíme, není konkrétně Maďarsko. Je to pro nás příležitost diskutovat o věcech, které jsou našimi společnými hodnotami a jsou pro nás společně důležité. Já jsem opravdu ráda za tuto vynikající diskuzi. Eh, není to nic proti Maďarům, kterých si velice vážím. Je to je to otázka, jak řešit tuto nešťastnou situaci v nějaké zemi Evropské unie a může to být opravdu jakákoliv země. Děkuji a nyní pan Šogor. Děkuji. Paní předsedkyně, od 90. let, od té doby, kdy máme volný pohyb a můžeme číst něco o Maďarsku, mám dojem, že nezáleží na tom, kdo je v Maďarsku eh, u vlády, já tady obvykle čtu jaksi opoziční i vládní tisk a teď tedy ocituji z vládního tisku. 28. 28. Eh, dubna Levicový tisk říká následující a budu eh, citovat v maďarštině. Kérdési, the question, the question, not to introduce. Two days late. Eh, bohužel ztratilo se v překladu. Aha, tak eh, When Orbán speaks, they send the, the so-called vice prime minister, leader. Ve chvíli, kdy vedoucí Orbánova kabinetu pan Lazar řekne následující, a já zase tedy cituji, běží debata, ale a to zní tedy jako špatný vtip. Bohužel e, ta maďarština nebyla slyšet. A já jsem to tedy teď volně citoval, říká pan poslanec, ale není to přesné, protože angličtina není mým prvním jazykem. V Němčině bych také mohl, ale prostě mi dovolte tedy uvést takový vtip. Můj kolega Tomáš Eh, dneska řekl ráno takový ten dobrý vtip o ovčákově a ovcích. A já tedy chci upozornit na to, jak média interpretují věci a jak my potom interpretujeme to, co je v médiích. Takže vtip. Papež je na návštěvě nějaké země a místní média se ho ptají, víte, že v téhle zemi u katedrály, nedaleko katedrály, si koupila hotel Asociace homosexuálů. A papež odpoví. Vy tu máte združení homosexuálů a příští eh, den všude v novinách je titulek Mají homosexuálové združení? Já tedy teď nenarážím na debatu o migraci, to doufejme proběhne později. Pan Louis Michel bohužel odešel. Já respektuji jeho práci, dokonce jsem hlasoval proti EPP u pozměňovacích návrhů, které předložil on. Ale pokud je o demokracii, tady jsme na stejného názoru. Ehm, demokracie neznamená, že většina má automaticky právo, ale se vší úctou k liberálům a panu Michelovi proč si myslíte, že dvě třetiny Maďarů jsou pravicoví, protože socialisti a liberálové zničili nejenom celou zemi, ale také vlastní strany? A dovolte mi dokončit. Já se tedy pořád snažím pochopit to, co se objevuje v médiích, ale nechápu komisi a pana Timmermance, protože velmi často jsme upozorovali na problémy diskriminace evropských občanů z tradičních menšin. Já jsem Maďar z Rumunska a už předchozí komisařka paní Redingová vždycky říkala, tohle nemusí řešit Evropský parlament nebo Evropská unie je to národní uh, zodpovědnost a mezi tím tedy, a zase budu citovat z maďarského tisku, lidé jsou potrestáni tím, že se snaží implementovat, implementovat příslušné zákony, majetek národnostních menšin je znárodňován a nikdo s tím nic nedělá, takže mně nejde o ty přesuny mezi levicí a pravicí, ale jde mi o to, že by se měla vést debata nejenom o Maďarsku, ale i o ostatních členských státech. Thank you and uh, Mississippi. Very shortly. I fully agree we should... Já plně souhlasím s tím, že bychom neměli vždy debatovat o Maďarsku, takže věříte panu Orbánovi, ať laskavě vystupuje jinak. A za druhé, pokud by v mé zemi, a já už jsem to zmínila, pokud v mé zemi by došlo k nějakému závažnému zločinu a lidé by si začali klást otázku, jestli náhodou není čas znovu zavést trest smrti. Přála bych si, aby moje vláda okamžitě zareagovala a řekla, my chápeme, jak se cítíte, ale trest smrti v naší zemi nemá co dělat. A není ani potřeba o tom začínat debatu. Takže z, tohoto, z této pozice už se nebudu vracet k problematice dotazníku, ale jde v podstatě o stejnou věc. Jestliže napíšeme dopis konferenci předsedů, pak já osobně si myslím, že nestačí říct, že pokud by jedna ze zemí začala uvažovat o znovu zavedení trestu smrti, musíme uvažovat o uplatnění článku 7. To je přeci evidentní, ale měli bychom jasně říci, že dotazník, který nesmíme zmínit, a také debata, tak jak ji vede vláda o trestu smrti, že už ta debata samotná jde proti duchu našich hodnot. Monika Halmajer. Paní Halmajer. Vážení kolegové, kolegyně, v tom posledním bodě mám trochu jiný názor. Sdílím váš názor eh, to, že by předseda vlády neměl vystupovat neuváženě. A to, i když jde o politický kalkul, na to se také dívám kriticky. Nesmím však přehlížet to, že ve chvíli, kdy běží populistická diskuze mezi obyvatelstvem, je to vlastně určitý typ politického boje a pokud jde u trest smrti, maďarská vláda velmi rychle zareagovala, řekla, že tedy nic takového mm, vážně nebere, ale to neznamená, že bychom neměli o, tom tétu, o tomto tématu debatovat. My jsme vedli podobnou debatu před půl rokem o České republice kde je sociálně demokratická vláda. Já to nepovažuji za dobré, co proběhlo v Čechách. My jsme tedy nějak nezareagovali a česká vláda také tady jasně řekla, že neuvažuje o zavedení trestu smrti. Zase se to díky bohu podařilo rychle vyjasnit. Takže já ovšem sdílím váš názor v tom smyslu, že zavedení eh, trestu smrti eh, by si vyžádalo užitý eh, článku 7, protože tady trest smrti jde proti základním právům a principům Evropské unie. A souhlasím s tím, že existují demokratické státy ve světě, kde platí trest smrti, ale my jako Evropská unie to považujeme za chybné, považujeme to za porušování lidských práv. A já eh, tedy eh, si tohle stanovisko vždycky obhájím, ať už poběží populistická debata nebo ne. A chápu tedy, že kolem trestu smrti může být velice živá debata, je to obtížné téma, ale já si přeji, aby výbor Libe v tomto ohledu se díval nejenom, kriticky nejenom na Maďarsko, a zase ten nechci se vrátit té problematice dotazníku, ale například takové Bulharsko. velké části území by měly být převedeny vlastně za nulovou hodnotu Rusku, Ruské federace. Počkejte moment, pro mě dovolte mi dokončit. Pro mě je to otázka, zdali v každém případě, kdy nějaká země eh, spustí tedy eh, nějaké, eh, nějakou kampaň, zase tedy i v Bulharsku velmi rychle zareagovali a řekli, že k něčemu takovému nedojde. Nicméně eh, tady pravda je, že evropská média prošla restrukturalizací, velmi často nejsou tedy ve vlastnictví národních subjektů, to platí i o Bulharsko, o Rumunsku. Eh, pravda je, že tedy eh, ten mediální koncern, který patřil v Bulharsku jednomu ruskému nacionalistovi, zbankrotoval, ale je třeba si jasně říct, paní eh, kolegyně Gala se cítila osobně napadena, také pan Michel, ale my jako parlament musíme prokázat, že kolegy z těchto zemí bereme vážně, jsme schopni s nimi vést vážnou debatu o demokracii. A já myslím, že v případě Maďarska, jak se tahle ochota tak trochu chybí. Pan Louis Michel také vystupoval osobně, téměř agresivně. A já tady tímhle rozhodně nenapadám paní Sipl. Ovšem, chybíme, že to, že například nejednáme o španělském bezpečnostním zákoně ani tedy ten nový francouzský vlastenecký zákon nevnímáme jako problém, není na programu. Jsou to země, které zavedly tento zákon e, z důvodu, že ta praxe se mění, že jsou pod tlakem. My to třeba vidíme jinak, ale e, je to tak. Nicméně já si přeji e, spravedlivou diskuzi a pokud jde o ten dotazník, já ho teď vidím poprvé. Já jsem požádal paní kolegyni, požádala paní kolegyni Kinga o jeden exemplář a velmi promptně mi ho dodala. Já takový dotazník považuji za nepřijatelný a ukazuje jasně, jak určitá se skupení i v rámci Evropské unie vystupují a my jako výbor musíme opravdu vážně uvažovat o tom, co s tím, jak se k tomu postavit, protože z toho dotazníku v podstatě vyplývá, že eh, jak se Brusel je vinen tím, jak se vyvíjí přistěhovalecká politika, je tu tedy eh, taková vzniká dojem, že je to navázáno na terorismus a to je prostě naprosto eh, nepřijatelné. A také tedy vzniká dojem, že ty migrační toky by jaksi měly být přesměrovány někam jinam a e, tím by vlastně byly tlaku vystaveny jiné země. O tom musíme také vést vážnou diskuzi. Já si myslím, že se musíme pokusit společně e, vystupovat tak, abychom nevzbuzovali obavy a nejistotu v našich občanech, protože to je cílem populistické politiky. Eh, jak si jsou podněcovány strachy, vzniká dojem nebezpečí a my musíme naprosto jasně říct, že to prostě není pravda a není ani správné klást otázky tímto způsobem a já dokonce a naprosto neakceptovatelné je, když takové otázky klade vláda. Ale my tedy musíme také lidem nabídnout odpověď, A já se obávám, že z naší strany ta, tak daleko ještě nejsme. Musíme přijmout takový, řekla bych, holistický přístup k migraci, k situaci uprchlíků a přistěhovalců. A tím prokázat, že Evropská unie má koncept ale že tento koncept, upřímně řečeno, celá řada členských států odmítá. Je obtížné prosadit na, úrov, na úrovni národních parlamentů jednotná opatření. My jsme například minule se bavili o pomoci přistěhovalcům ve Středozemním moři, o navýšení eh, kapacit Frontexu a tak dále a ta diskuze nebyla jednoduchá. Nechte mě dokončit, já to potřebuji sformulovat. Takže paní kolegyně Čeníčiny také hovořila dlouho. Já prostě cítím potřebu odpovědět důkladně a vyváženě Žádám vás, abyste, na, abyste mě brali vážně, protože naše frakce populismus důrazně odmítá. A nesmíme dávat lidem trumfy do rukou. Musíme naopak říci, že Evropský parlament pracuje vážně na vypracování strategie, která by opravdu řešila problematiku přistěhovalců a přistěhovalectví. A že spolupracujeme na této věci. Protože eh, tedy to, co jste tu řekla, paní Niedermayer, není základem opravdu vážně míněné diskuze. To jsem cítila potřebu jasně říct. No, no, děkuji, já budu velice stručná. Chtěla bych se vrátit eh, k něčemu, co zaznělo ještě předtím, než jste o paní Holmajer, já chci říct, že mě to čím dál tím víc frustruje. Tuto debatu už jsme, to je vlastně ztráta času, už jsme to vedle souhlasím s tím, co říkala paní Holmajer, do velké míry nesouhlasím s tím, že se to týká migrace, protože podobná nebo stejná debata se vedla když se to týkalo útaku na nezávislou soudnictví nebo na nezávislost eh, Maďarské centrální banky, když Maďarsko vy, mm, vypisovalo nové zákony o vzdělávání, o médiích. Netýká se to teď pouze spojitosti s migrací. A upřímně řečeno, vést tuto debatu stále do kolečka, dokola a hádat se, jestli tedy zde hovoříme o Maďarsku nebo o jiné zemi, nebo jestli jsme objektivní či ne. Já velice ráda Eh, vám mohu dát celou řadu kritických dotazů, které by směřovaly třeba i na nizozemskou vládu. Já určitě nešetřím kritiky nikoho, kdo si to zaslouží. Ale moje politická frakce několikrát žádala jiné rozdílné mechanismy. Potřebujeme závazná pravidla, mechanismy, které budou monitorovat každé, každou členskou stát, stát a musí tam být možnost intervenovat v těch zemích a stanovovat sankce pro ty země, když bude zapotřebí. Takže potom e, bychom neměli hovořit o panu Orbánovi, ale prostě o jednotlivých členských státech. Dneska jsme hovořili o hodnotící tabulce pro soudnictví v Evropské unii. Tak možná bychom to mohli rozšířit a měli hodnotící zprávy o dodržování právního státu, o dodržování lidských práv. Mělo by to být v každém, pro každý členský stát. Vím, že třeba také proběhla diskuse v plénu a k mému překvapení tam byla opravdu široká schoda. Pouze dva lidé tam tehdy byli proti. Jeden byl z toho fašistického eh, rohu a ten druhý byl a ten druhý říkal, že potřebujeme více dialogu a tak dále, že potřebujeme více nástrojů. A eh, myslím si, že opravdu potřebujeme v tom pokročit a pokud se toho nechce chopit pan Timmermans nebo pan Juncker, tak by se toho měl chopit Evropský parlament a výsledek by měl předložit eh, panu Timmermansovi nebo panu Junckerovi. Protože je pravda, že zde v Evropském parlamentu jsou lidé, kteří prostě nestílejí ty evropské hodnoty, to je jasné, ale velká většina poslanců v Evropském parlamentu sdílí evropské hodnoty. Takže měli bychom je zastávat, měli bychom je obhajovat, měli bychom se zavést takový mechanismus, který vlastně bude někde mezi ehm, tím, eh, mezi tou fází, než dojde k tomu aktivaci článku 7 takže měli bychom hovořit ne o Maďarsku, ne o panu Orbánovi, ale o tom, jak chránit demokracii, jak zachovat právní stát, jak zachovat demokracii a základní práva v Evropě. Děkuji a ještě pan Niedermayer na závěr. Köszönöm szépen, egészen röviden, mert nagyon késői az idő. Két mondatot szeretnék. Děkuji, paní předsedající. Čas tlačí, takže já bych chtěl hovořit velice krátce. Csak két mondatot szeretnék mondani. Egyrészt örülök a Chtěl bych tedy hovořit velice krátce. Zejména mě těší, že paní Holmajer řekla, že ten dotazník je nepřijatelný. A těší mě také, že navrhla, abychom v našem výboru uspořádali debatu o tomto dotazníku. To je důležité. Tento dotazník totiž není jen manipulativní a populistický, ale také je plný lží Neexistuje žádný migrant, který by chtěl pracovat v Maďarsku eh, a tak dále. To je, to je boha pustá lež. A ještě jedna věc. Tady nediskutujeme proti Maďarsku. My nechceme stavět Maďarsko na pranýř. Kritizujeme politiku maďarské vlády, která je už mnoho let konfrontační vůči hodnotám Evropská unie. Tady není napadáno Maďarsko. Hovoříme o tom, jak je důležité dodržovat evropské hodnoty. Děkuji. Děkuji vám všem za živou diskuzi, velice zajímavou diskuzi. Požádala jsem předsedu našeho výboru pana Moráše, aby připravil dopis, který bude odpovědí na dopis pana Šulce. Bude to dopis eh, založen na, diskuzi, na dnešní diskuzi našeho výboru. Tento dopis eh, připravíme a zašleme ho ještě před 13. květnem. Nemáme mnoho času, ale bude založen na eh, obsahu a návrzích dnešní diskuze. Společně s panem Moraesem tedy se píšeme odpověď panu Šulcovi. A co kdyby komise odpověděla na otázky, které jsme položili? Ne, Paní Sargentini, tady nejde o, o to, jestli máme odpověď nebo ne. Já jsem vyslechla debatu, já jsem poslouchala, já jsem na začátku své prezentace hovořila zcela jasně. E, dokonce to, to, to, tuto bylo několikrát zopakováno. E, komise nemůže jednat na základě konzultací. Komise už odpověděla ohledně těch konzultací, ale nemůžeme začít žádný formální proces, kvůli konzultacím, které provádí členský stát. Můžeme vám říci, že V žádném případě nepodporujeme konzultace, které jsou veřejné a přitom založené na datech, která se nezakládají na faktech. A když si nalistuju ten dotazník, tak Myslím, že už, už to také místo předseda Timmermans říkal, že tento dotazník se zakládá na zaujatých, návodných a dokonce i zavádějících otázkách. Obsahuje předsudky vůči imigrantům a nelze ho považovat za spravedlivý a objektivní základ pro tvorbu eh, politické strategie. To je jediné, co k tomu můžu říct. Dobře. Děkuji paní Mišu, že jste se zúčastnila této diskuze a chtěla bych vám připomenout, že příští zasedání našeho výboru se bude konat ve Štrasburku 18. května od 7 do 9.30. Potom 26. května a potom 4. června. Děkuji vám. Thank you. Thank you. It's true.